Dear colleagues, uh, we will start, please. Sit down. Kolegové, milé kolegyně, zahájíme zasedání. Posaďte se, prosím. Good morning, everybody. Dobré dopoledne. Začneme přijetím pořadu jednání. Pokud s tím všichni souhlasíte. Perfecto. Pasamos al segundo punto del orden del día, que es aprobación de las actas de las reuniones. Las tienen ustedes eh, a su. Mm, schválíme ještě zápisy, měli byste mít dokumenty k dispozici. Máte nějaké námitky? Pokud ne, můžeme přejít dalšímu bodu pořadu jednání. To jsou sdělení předsedkyně, ale nemám pro vás žádné novinky. Čímž se dostáváme k dalšímu bodu pořadu jednání. Jde o genderovou stránku chudoby, zprávu z vlastní iniciativy. Zpravodajkou je paní Arena. Bude nám eh, prezentovat obsah tohoto stanoviska a poté dáme slovo zástupcům různých skupin. Takže paní Arena. Děkuji velmi stručně. Já už jsem tady o tom měla příležitost eh, uvést ten pracovní materiál, do kterého jsem zapracovala také poznámky eh, z naší diskuze. Dnes eh, jde tedy o návrh, který je teď k dispozici všem stínovým zpravodajům a kde jde o dvě nejdůležitější témata. Jednak je to chudoba a potom sladění pro profesního a rodinného života. Velmi často máme pocit, že problém s chudobou je vyřešený, když eh, někdo má zaměstnání, ale ženy se nepotýkají jenom s diskriminací v zaměstnání, ale potýkají se i s eh, platovou diskriminací, chcete-li. Neustále přetrvává eh, nerovnost v odměňování žen a mužů. A Potom jde o to, že jsou znevýhodněny i v důchodovém věku, protože během eh, eh, své pracovní kariéry eh, museli přerušovat zaměstnanost v době těhotenství a také čím dál tím více mají nestabilní nebo takzvanou prekérní práci. To jsou tedy ty hlavní prvky této zprávy v té první linii hovoříme o tom, že je potřeba identifikovat eh, ty osoby, které jsou znevýhodněny, které jsou ohroženy chudobou a eh, v případě žen kolikrát eh, paradoxně musí platit za určité služby více než ti, kteří jsou bohatší, což je tedy absurdní poměr. Potom za druhé jde o to, že chudoba žen velmi často souvisí také s chudobou jejich dětí a Potom to vede k tomu bludnému kruhu neustále se prohlubující a e, pokračující chudoby. Za třetí, jde o definici domácnosti a e, skryté chudoby, protože e, velmi často se do toho nezahrnuje chudoba těch žen, které jsou v rámci nějaké domácnosti a potom Mm, jde o ekonomickou eh, závislost, o násilí na ženách a potom eh, chudoba, která vede k sociálnímu vyloučení. Někdy je evidentní ta eh, ekonomická situace, ale kolikrát to může vést také k sociálním problémům, tím, že potom nemají například přístup ke vzdělávání, ke kultuře, ke zdravotnictví a tak dále. A to všechno se tedy objevuje v této zprávě a já si eh, velmi eh, ráda počkám na pozměňovací návrhy svých kolegů, abych mohla doplnit tento text. Je to téma, které mě leží velmi na srdci. Muchas gracias, eh, señora Arena. Ahora... Děkuji, paní Arena. Hm, takže za jednotlivé frakce. Sebastiane, prosím. Merci, madame. Děkuji, paní eh, předsedkyně. Já bych chtěl nejprve poděkovat paní eh, zpravodajce, protože podle všeho odvedla vynikající práci. Je také eh, důležité si uvědomit, jaký existuje vztah mezi chudobou a pohlavím. Velmi často jsou to ženy, které tím trpí nejvíce. A eh, pro doplnění eh, textu zprávy bychom chtěli navrhnout eh, dvě věci, které se už částečně v té zprávě objevují. Nejprve je to vliv té úsporné politiky na zrůst chudoby mezi ženami. Paní zpravodajka již naznačila, že je ochotná upravit ten text o tento aspekt té vlivu úsporné politiky na postavení žen ale my bychom tady chtěli také jasně odsoudit tuto úspornou politiku, kterou provádějí členské státy, vzhledem tomu, že to mají nařízené Evropskou komisí. A za druhé jde o základní příjem. Já vím, že to je polemická záležitost, asi to není jediné řešení, jak se eh, vyhnout chudobě v Evropě, ale my si myslíme, že by to tady mohlo být uvedeno jako jedno z těch možných řešení. A potom bych chtěl ještě položit eh, nebo zmínit několik otázek, které ve zprávě se neobjevují. Je to klimatická spravedlnost. Podle zpráv OSN jsou to právě ženy, které budou více postiženy klimatickými změnami v rozvojových zemích. Podle zprávy OSN v rozvojových zemích je chudoba častější u žen a přitom e, jsou také ještě více postiženy klimatickými změnami. E, já bych byl tady rád, kdyby to paní zpravodajka e, začlenila do své zprávy. Já doufám, že to možné bude. Chtěl bych jí poděkovat za práci a ještě jednou chci zopakovat, že odvedla vynikající práci. Muchas gracias, eh, señora Suica. Tiene la palabra. Děkuji. Paní Sujka. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já jsem stínovou zpravodajkou k tomuto stanovisku. A přečetla jsem si eh, návrh stanoviska, který napsala paní Arena. Tímto bych jim chtěla poděkovat za práci, kterou odvedla. Jak víte, tak jsme hodně hovořili o rovnosti mužů a žen, ale bohužel Eh, realita vůbec rovnoprávná není. Asi se všichni shodneme na tom, že chceme, aby ženy dostávaly stejný plat jako muži za stejnou práci, že by měly být stejně zastoupeny v podnicích i národních parlamentech a eh, na pozicích, kde jsou přijímána rozhodování. A měli bychom také vymítit násilí na ženách. Co se týče sladění soukromého a profesního života, tak je pravda, že už dochází k častějšímu přerušení kariéry a mm, větší podíl, je větší podíl žen na e, částečných pracovních úvazcích. E, týká se to také jejich příspěvků do e, důchodového fondu a dochází k určité feminizaci chudoby, tak jak se uvádí ve stanovisku. Souhlasím s paní zpravodajkou, že ženy by měly být eh, větší přístup k vzdělávání a k různým zařízením, které se starají o děti, tak aby mohly sladit svůj profesní a soukromý život. Měli bychom bojovat proti genderovým stereotypům ve vzdělávání, tak aby eh, ženy eh, podpořily v zapojení do všech částí trhu práce. Ráda bych také eh, zdůraznila celoživotní vzdělávání a podnikání žen, protože díky tomu ženy získávají nezbytné dovednosti k tomu, aby měly vysoce kvalitní eh, pracovní místa. Potom bychom měli podporovat diversifikaci eh, pracovních míst, tak abychom bránili segregaci na trhu práce. Měli bychom zejména podporovat podnikání žen. Nicméně, EPP má závažné pochybnosti o některých odstavcích, co se týče eh, zásady subsidiarity. některé oblasti nespadají totiž do pravomoci EU. EU může podporovat a sdílet osvědčené postupy, ale nemyslím si, že by eh, měla stanovovat legislativu. To znamená, to je téma, o kterém bychom chtěli a měli v budoucnosti v dalších týdnech diskutovat. Závěrem mi dovolte, abych připomněla, že už, už máme spoustu legislativních předpisů, takže bychom spíše měli trvat na řádné implementaci. Naším problémem je vždy implementace. V případě potřeby je na místě revize, přeskum. Členské státy by se měly zapojit i do tohoto. Nicméně je to samozřejmě věc k diskuzi. Děkuji paní Aréně za práci a doufám, že výsledná zpráva bude dobrá. Děkuji, paní kolegyně. En primer lugar, gracias a la ponente por el eh, trabajo. Já bych chtěla poděkovat paní zpravodajce za eh, její práci. Hmm. Obecně bych chtěla říci, že ve všech našich eh, stanoviscích bychom měli eh, mít zapracován následující požadavek na členské státy. Členské státy musí vypracovat politiku tak, aby eh, jednoznačně investovali do rovnost pohlaví. A to by se mělo objevovat ve všech našich zprávách. Myslíme si, že je důležité investovat do politik zaměřených na eh, genderovou rovnoprávnost. V některých eh, zprávách vidíme odkazy na Mm, navýšení rozpočtu, požadavky na navýšení rozpočtu, což je dobré, ale nestačí zvýšit jenom rozpočet. Je třeba, aby politiky eh, zaměřené na genderovou rovnoprávnost byly prioritizovány. Říkám to proto, protože v mnoha eh, rozpočtech různých členských státech nejsou tyto politiky prioritou. Má to dopad na děti, protože ty nesou eh, důsledky situace svých matek. Myslím si tedy, že je opravdu důležité, aby eh, rovnoprávnost a tento typ politik eh, se staly prioritou. V naradě probíhá třetí čtení. Řeší se také téma flexibilní pracovní doby, čiž by se mohla zvýšit zaměstnatelnost žen. A v případě flexibilní eh, pracovní doby musíme zajistit, aby tyto podmínky platily jak pro muže, tak pro ženy. Ženy jednoduše řeší tento problém, když mají děti. a je zapotřebí, aby flexibilita eh, platila pro obě pohlaví. Potřebujeme evropský eh, minimální plát, minimální mzdu. Komisař Juncker eh, ve svém programu má odkaz na evropský, evropskou minimální mzdu a je to také jeden z našich požadavků, naší frakce, abychom zlepšili Eh, sociální část eh, Junkrova návrhu. Položili jsme otázku komisi s tím, zda bude v budoucnosti komise pracovat na evropské minimální mzdě. Komise to řeší, my sledujeme jejich stanovisko a myslím si, že na tomto tématu se shodneme. Potom je zapotřebí zdůraznit odstavec 10, eh, to jsou náctileté matky, ale myslíme si, že eh, zde bychom mohli vidět vliv mhm. investic do vzdělávání. Nevzdělané eh, náctileté matky jsou důsledkem určitých politik podíváte se, jak to vypadá v jednotlivých členských státech, tak dochází k opouštění školní docházky a souvisí to s tím, jak vypadají e, politiky vzdělávání. To znamená, musíme se důrazně odkázat na e, potřebu investic do vzdělávání. Jinak si myslím, že ta zpráva je opravdu pozitivní. Budeme mít e, pozměňovací návrh a děkuji paní zpravodajce. Paní Bilbao, děkuji. Nyní paní Mišněvská. Bardzo Pani Przewodnicząca, Szanowni państwo. Ubóstwo to stale... Dziękuję, dámy a Panowie. Chudoba je problém, který narůstá na důležitosti. A samozřejmě se projevuje různými způsoby. Podle statistik se ukazuje, že v Evropské unii je asi 25 žen v chudobě nebo jsou ohroženi chudobou a sociálním vyloučením. A některé eh, skupiny jsou ohroženější než jiné, například jsou to eh, domácnosti s jedním rodičem. Ty jsou eh, nejvíce vystaveni riziku chudoby. To bychom neměli ignorovat a víme, že nejčastěji se tento jev tedy týká matek samoživitelek, těch je mnohem více než otců samoživitelů. A když se podíváme, e, jak to ovlivňuje jejich e, děti, tak je evidentní, že e, v jejich případě ta chudoba samozřejmě se vyskytuje také, jsou zanedbávány, nemají stejný přístup k Eh, různým eh, sociálním službám a měli bychom se snažit usilovat tento jev co nejvíce snížit. Víme, že chudoba je také ten neustále se opakující eh, bludný kruh, že pokud má někdo dobré vzdělání, dobré zázemí, tak potom to také zlepšuje jeho vyhlídky na to se uplatnit v práci nebo v životě, zatímco velmi často matky, samoživitelky jsou nuceny brát práci, která se žádnou kvalifikaci nevyžaduje a nemohou tedy předat svým dětem eh, cené zkušenosti a znalosti. Abychom jim měli pomoci, aby mohli nějakou hodnotnou kvalifikaci získávat, aby potom se zlepšily jejich vyhlídky na uplatnění. Takže bychom měli se snažit vytvořit systém dalšího vzdělávání při eh, zaměstnání nebo během těhotenství, a také bychom měli správně nastavit systém, který by mohl vést ke slazi, sladě, s tomu, jak sladit pracovní a rodinný život. A e, dále e, bychom asi měli vnímat e, celou tuto zprávu, jak zavést co nejflexibilnější eh, způsob organizace eh, pracovní doby a péče o, o děti. A tím, že nám dát eh, lepší příležitost, jak využít příležitosti, které se nabízejí na pracovním trhu. Aby to nutně nemuselo vést k negativnímu vlivu na jejich rodinný život. Já se chci ptát paní zpravodajky na to, jak vnímá byly v sociální politiky a celou koncepci nebo ekonomický model, který eh, tady dnes máme a který podle mě nezohledňuje dostatečně eh, roli žen a jejich eh, ekonomický status. A chci se zeptat, paní zpravodajko, jestli uvažujete o tom, že bychom měli jiný systém, jak nahlížet na jednočlené domácnosti nebo domácnosti s jedním rodičem, protože velmi často potom jejich eh, ekonomické postavení se od sebe diametrálně liší. Bude asi potřeba zvažovat finanční status eh, obou rodičů. Děkuji. Další řečník. Thank you very much. Yes, I just... Děkuji. Já bych chtěla poděkovat Marie Areně za předložení tohoto návrhu. Je to vynikající text a chtěla bych eh, se zmínit o třech věcech. Eh, jednak je to otázka vzdělávání. Víme, že vzdělávání eh, hraje klíčovou roli při boji proti chudobě žen. Jednak je to na úrovni jednotlivých škol, kde je potřeba aktivně pracovat na tom, aby nedocházelo k segregaci eh, žen nebo dívek eh, u těch předmětů, které eh, jsou součástí výuky, protože víme, že dívky by měly více hm, se věnovat těm předmětům, které jim potom nabídnou lepší uplatnění v pracovní kariéře. Ale potom je to také role, naprosto zásadní role celoživotního vzdělávání a to, aby ženy měly možnost měnit svou kvalifikaci, získávat nové dovednosti a to zejména v těch momentech, eh, kdy musí pečovat o děti nebo o eh, seniory. Potom jde o tu eh, nestabilní, nestálou práci a toho se týká flexibilita pracovní doby a sladění pracovního a rodinného života a také je potřeba zajistit lepší ochranu těm, kteří jsou v nestabilním zaměstnání, protože se to mnohem více týká žen než mužů. A potom eh, bych chtěla vyjasnit eh, odstavec 4, který se týká individualizace práv v politice rovnosti to mě zajímalo, co přesně eh, by to mělo znamenat, ale jinak eh, ta zpráva je vynikající a děkuji. Muy bien, pues eh, la señora Arena tiene la palabra si quiere contestar. Dávám slovo paní Areně, aby se mohla vyjádřit eh, k těmto vystoupením. Děkuji. Myslím, že se neustále objevují stejná témata, zejména je to přístup ke vzdělávání a já Eh, také beru na vědomí tu poznámku týkající se eh, celoživotního vzdělávání, která tady zazněla. Ano, je potřeba to vypíchnout a zapracovat to do textu zprávy. Otázka, která přišla od Jordyho, týkající se klimatické spravedlnosti a rozvojové pomoci. Musíme o tom dále diskutovat, ale eh, dohodli jsme se na tom, že bychom se v této zprávě chtěli zaměřovat zejména na otázku chudoby žen v Evropě a že se nebudeme pouštět do těch mezinárodních otázek souvisejících s chudobou žen v rozvojových zemích. To by se vyžadovalo mnohem širší prostor. Ale samozřejmě o tom eh, můžeme diskutovat. Pokud vstáhneme tu otázku chudobu, chudoby i na zbytek světa, tak eh, se to eh, samozřejmě promítne do celého vyznění zprávy a budeme tam muset se vyjádřit v celé řadě dalších otázek, takže eh, bychom to asi měli ještě spolu probrat. A co se týče jednotlivých práv, Ano, myslím, že ten trend směřuje skutečně k individualizaci práv, ale musím se tak uvědomit, že je tady velký rozpor eh, v tom, jak jsou ta práva chápána a co všechno se do nich zahrnuje, protože eh, víme, že kolikrát ženy nejsou schopny mít tu, nejsou schopny mít tu kompletní pracovní kariéru, protože se obětovaly proto, aby eh, měli děti, pečovali o ně a tak dále a vlastně se obětují ve prospěch svého partnera a v tom současném systému to potom může vést k jejich chudobě, protože taková žena nebude mít zaručená stejná penzijní práva jako její partner, manžel tedy, tak eh, to může vést eh, k chudobě v okamžiku, kdy má začít pobírat důchod, který bude výrazně nižší než u jeho manžela. Takže ano, bychom měli eh, jít dál s tou individualizací práv. Měli bychom se například podívat o tom, na to, jestli ta situace je podobná ve všech členských státech a jestli je tedy možné k tomu přistoupit na celoevropské úrovni. Měli bychom zkoumat situaci v jednotlivých českých státech a eh, zabývat se tím, jestli ano, se tady jde směrem k větší autonomii a k větší eh, finanční nezávislosti žen, anebo jestli eh, pořád v tom je rozpor nebo rozdíl a e, měli bychom se možná podívat na systém e, kompenzace žen. U toho důchodového systému e, dnes tady máme celou generaci žen, kterým je 60 a více, a které nepracovaly, protože ta společnost to prostě neumožňovala nebo to nebylo běžné. A dnes tedy, když odchází do důchodu, tak prakticky mají minimální důchod protože se eh, to považuje za to, že nepracovali, že nepřispěli dostatečným způsobem do toho důchodového systému. Ale potom je potřeba nějakým způsobem kompenzovat eh, jejich situaci a zajistit rovnost. Měli bychom ano zkoumat, jakým způsobem to členské státy dělají, pokud tady je nějaká osvědčená praxe. A hlavně se snažit zabránit tomu, aby ženy automaticky eh, nespadly do chudoby. A tím jsem asi odpověděl i Claire na tu její otázku týkající se těch individualizace práv. Jinak chci pouze říci, že si počkám na vaše pozměňovací návrhy. Víme, že eh, potom je tady ta otázka té úsporné politiky a konkrétních rozhodnutí, která měla dopad na postavení žen. Víme, že ženy eh, více využívají různých veřejných služeb, ty byly eh, výrazně zkráceny a seškrtány, ale počkám se na konkrétní návrhy a budu se snažit je co nejvíce eh, zohlednit. Arena, no vamos a abrir una nueva... Děkuji, paní Arena. Myslím si, že na toto téma bychom v tuto chvíli neměli zahajovat další diskuzi, ale umím si představit, že paní Arena bude ochotná eh, dále hovořit s kolegy o těch zmíněných bodech. Eh, budeme pokračovat dál. Máme tu další bod, ale zapomněla jsem ještě jednu věc a sice lhůtu pro předložení pozměňovacích návrhů 23. Eh, února 17 hodin. 18 dubna se bude hlasovat ve výboru a v květnu na plenárním zasedání. A nyní se tedy dostaneme k dalšímu bodu. Je to rozprava o prosazování hlediska rovnosti pohlaví ve všech oblastech činnosti Evropského parlamentu a slovo má paní Blinár. Děkuji, Mm, paní předsedkyně. Děkuji také stínovým zpravodajům. Musím říci, že to bylo velmi podnětná spolupráce, protože eh, kolegové eh, jsou eh, velmi nadšení tímto tématem a mainstreamingem tedy nejen v parlamentu, ale i ve všech institucích. My jsme tedy předložili devět kompromisních pozměňovacích návrhů, dva z nich, jedna a tři, by měly zdůraznit význam žen při rozhodování. Kompromis dvě se tedy poukazuje na gender mainstreaming a příslušnou síť, že by měla být mnohem aktivnější. Kromě toho jde o to, aby docházelo k těsnější spolupráci mezi výborem FEM a výbory, které pozměňovací návrhy obdrží. Kompromisy 5 a 6 se týkají významu eh, Eh, vytváření rozpočtu za zohlednění genderových hledisek a také eh, zohlednění genderových hledisek při eh, legislativních návrzích a sedmička se týká otázky otázky zastoupení mužů a žen v daných oblastech politiky, pokud jde o e, tedy školení v oblasti genderového mainstreamingu. 8 e, to je e, tedy přijetí akčních plánů pro genderový mainstreaming a konečně 9. Tento kompromisní pozměňovací návrh potrhuje význam monitorovacího orgánu, který by měl být vytvořen tak, aby mohl zajistit, že cíle, které si stanovíme, jsou skutečně splněny. Musím říci, že v tuto chvíli je ta situace velmi rozdrobená, není tu e, hodnotící mechanismus a integrovaný e, přístup. Tato zpráva a kompromisní pozměňovací návrhy byly sepsány proto, abychom získali e, soudržnější systém práce a já osobně jsem velmi hrdá na práci, kterou jsme společně během minulých měsíců odvedli a proto bych chtěla poděkovat všem, kteří se na tom podíleli, včetně sekretariátu. Prosím vás, abyste se vyslovili pro kompromisní pozměňovací návrhy. Díky tomu budeme mít silný text, který budeme moci předložit na plenárním zasedání. Děkuji. Děkujeme vám paní kolegyně. Hlasování se koná zítra. A nyní tedy prosím ostatní kolegy, aby se k tomu vyjádřili, pokud mají na srdci nějaké komentáře. Nejprve Janí Pětekajn za EPP. Děkuji, děkuji paní, paní předsedkyně. Nejprve mi dovolte, abych poděkovala paní zpravodajce za dobrou spolupráci. Za druhé, paní zpravodajka zmínila, že celá záležitost je velmi důležitá a kompromisní pozměňovací návrhy eh, odpovídají linii, nebo pozici, kterou k tomu Evropský parlament přijal. To znamená, že potřebujeme genderový mainstreaming, jak eh, pokud jde o eh, úředníky, tak o rozhodnutí na politické úrovni. Potřebujeme akční eh, programy, ale potřebujeme také následnou kontrolu toho, jestli ta opatření byla skutečně přijata. Jsem velmi ráda, že se nám podařilo vypracovat celou řadu konkrétních kroků, eh, které budou tedy za parlament přijaty. Eh, konkrétní věci se týkají eh, analýzy dopadů z hlediska genderového mainstreamingu vždy v, v rámci legislativního postupu ve všech oblastech politiky. Já si myslím, že takovou iniciativu bychom měli podpořit protože e, proto máme dobré možnosti. Jde o to, že to, co nevidíme a to, to o čem nevíme, tak to, s tím nemůžeme nic dělat. To je klíčová myšlenka a proto je velmi důležité, abychom o tom věděli, abychom měli příslušnou informaci, abychom také měli příslušné zdroje. Pokud jde o pozici EPP, tak je to v podstatě pořádku, souhlasíme jediný bod, kde bychom mohli požádat o dílčí hlasování, eh, nebo je tu tedy několik bodů, kde bychom mohli požádat o dílčí hlasování, ale v každém případě eh, chceme, abychom tedy správně definovali, co je tedy ta genderová otázka, pokud eh, půjde o nějaká témata, která se budou týkat více výborů. Eh, samozřejmě, že každý výbor má své politické eh, preference. Já bych mohla například do toho vnést do, dobré životní podmínky zvířat a tak dále, ale je potřeba, aby tedy celý ten genderový koncept pomáhal pozici žen, aby tedy vylepšoval pozici žen. To znamená, že bychom měli se držet toho, té oblasti působnosti, omezit se na genderový mainstreaming a příliš to neroz, nerozšiřovat. Děkuji. Děkuji. Paní Kvates, prosím. Um, this is... Děkuji za slovo. Já si myslím, že ta zpráva je velmi důležitá a bylo opravdu fascinující na ní pracovat. Ehm, naše spolupráce byla vynikající, platí to pro všechny zpravodaje, za což děkuji. Ráda bych poděkovala také svým pracovníkům a také ehm, pracovníkům sekretariátu, protože nám opravdu pomáhali. Já jsem přesvědčena o tom, že ten text je opravdu dobrý, silný, máme tam konkrétní návrhy činnosti, tak abychom posílili mechanismus rovnosti pohlaví ve všech činnostech parlamentu, protože to je místo, kde působíme a jestliže ani to místo, kde působíme, nefunguje tak, jak by mělo, jak by mohlo, tak myslím si, že v této oblasti můžeme opravdu něco změnit v každodenní práci, v každodenním životě. Já jsem měla návrhy k školení pro zaměstnance, pak návrhy k určité certifikaci. A myslím si, že bychom vždy měli přemýšlet o rozvoji lidí, které zaměstnáváme, o lidí, kteří zde pracují. Měli bychom přemýšlet o tom, jakým způsobem by mohli získávat užitečné zkušenosti ve školení a v osobním rozvoji. A to si myslím, že je něco, co bychom měli zažívat všichni v našich kariérách. A myslím si, že to platí také eh, pro práce mezi samotnými výbory. Eh, vím, že například výbor pro dopravu eh, odvádí skvělou práci, ale jiné výbory na tom nejsou tak dobře. Takže možná bychom se mohli zabývat fungujícími osvědčenými postupy. Potom meziinstitucionální práce mezi komisí a radou. Mohli by si sdílet osvědčené postupy, například i z jiných parlamentů ve světě. A pro mě bylo velmi důležité, že jsme tam zahrnuli nejenom perspektivu žen, ale zdůraznit také to, že rovnost pohlaví musí zohledňovat lidi všech mm, identit, všech pohlaví. Eh, někdy v tomto výboru si uvědomuje, že podporujeme práva žen, ale zapomínáme na tom, že jsme pro eh, rovnost pohlaví, že jsme výbor, který má na starosti rovnost pohlaví, takže bych chtěla být aktivní velmi v tomto ohledu. A ráda bych doplnila, že eh, co se týče připomínek kolegyně Areny k jejímu stanovisku, eh, pokud je o cíle snižování chudoby, eh, je to věc, o které se hlasovalo dnes dopoledne. A ta zpráva hodně hovořila o feminizaci chudoby. A všechny tyto věci spolu souvisí, jsou navzájem propojeny. To, jak vnímáme jednotlivá pohlaví, jakou hodnotu přiřazujeme v našem parlamentu eh, rovnosti pohlaví. To všechno spolu souvisí. Paní předsedkyně, děkuji. Paní Vana, děkuji paní předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat za první rozpravu. Děkuji kolegyni eh, Mlinár za naprosto skvělou zprávu, která opravdu trefně poukazuje na konkrétní problémy a navrhuje také opatření. Řekli to už moje kolegyně. Také děkuji za konstruktivní spolupráci v týmu a myslím si, že se nám podařilo najít dobré kompromisy. Eh, Bytě samozřejmě máme ještě celou řadu eh, pozměňovacích návrhů, a také bych chtěla poděkovat za otevřenost vůči našemu návrhu. Je to důležité zejména pro naše frakci, pokud jde o ty pozměňovací návrhosti k rovnosti pohlaví, už se o tom hovořilo. Bylo to pro nás opravdu důležité, aby to bylo eh, závazné i v jiných výborech. Vím, že to je velmi citlivá otázka. Ehm, předložíme k tomu zítra eh, ústní pozměňovací návrh a doufáme, že eh, nás podpoříte v této kauze. Děkuji. Gracias, señora Vana. Tiene la palabra la señora Forest. Děkuji, paní Vana. Paní Forenza. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Já bych se chtěla připojit k poděkování eh, paní zpravodajce. Myslím si, že odvedla skvělou práci. Eh, ta zpráva je výborná a je důležitá pro práci tohoto výboru. A myslím si, že je důležitá také pro téma rovnosti pohlaví v Evropském parlamentu. Takže ještě jednou velké díky paní kolegyni Mlinár a platí to také pro všechny stínové zpravodajky, které podle mě přispěly k vypracování této zprávy. Já jsem byla ve velkém souladu s zejména s kolegyní z SAD, ale celkově prostě musím říct, že jsme odvedli dobrou práci. Chtěla bych zúraznit dva body. Doplním to k tomu, co už zaznělo, a jsou to dva body, které pro mě osobně jsou mimořádně důležité. A sice skutečnost, že ve zprávě poukazujeme na subjektivitu eh, LGBT, Eh, protože o tomto tématu hovoříme zatím stále ještě velmi málo. Já si myslím, že je politicky důležité takovéto zprávy zmiňovat a zmiňovat toto téma. Musím říct si, že v Itálii o tomto tématu diskutujeme velmi pozdě, eh, diskutujeme úplně minimální mm, uznání osob LGBT a eh, jejich partnerství. Potom téma spolupředsednictví. Podle mě je důležité eh, zdůraznit, co říkala paní spolupředsedkyně, musíme zdůraznit hodnotu demokracie. Já myslím, že někdy hovoříme o určitých kvótách místo o rovnosti v demokracii. Například eh, kurdské ženy eh, nám ukázali, jakou mají politickou zkušenost eh, při formování demokracie. Budeme mít tedy celou řadu kompromisních pozměňovacích návrhů v tomto smyslu. A ještě jednou blahopřejeme paní zpravodajce a doufáme, že tato zpráva pomůže lepší koordinaci eh, k mm, rovnosti pohlaví ve všech oblastech činnosti Evropského parlamentu a ovlivní to práci nás všech. Děkuji. Muchas gracias, señora Fonenza. Tiene la palabra la señora. Děkuji paní Forenza a teď paní Višněvská. Děkuji bardzo paní převodničance, šanovní pan. Děkuji. Já bych na úvod chtěla upozornit na nedávnou debatu v Evropském parlamentu o násilí na ženách. Řada poslanců v té debatě vystoupila, nicméně z těch různých poznámek, které zazněly, nebo které jsem řekla i já, možná mohl vzniknout dojem, že eh, ne všechny poznámky byly brány eh, se stejným respektem. A já si myslím, že pouze v debatě, kde se všichni respektují, můžeme dospět někam dál. A co se týče této zprávy, tady chci také eh, říct, že mám odlišné stanovisko a byla bych ráda, kdyby to teď nebylo vnímáno jako podnět k tomu, aby zase na mě někdo osobně útočil. Víme, že centrový mainstreaming není eh, politickým cílem sám o sobě a já nemůžu souhlasit s tím, aby rovnost pohlaví eh, byla vnímáno jako nějaký kvantifikovatelný cíl, který nutně musíme plnit. A nebo nechci přistupovat na to, že musíme mít eh, genderově neutrální jazyk, eh, nebo že bychom měli řešit otázku toalet pro různá pohlaví. A Měli bychom se spíše zaměřit na práci, která eh, probíhá v jiných výborech. Takže bychom měli velmi opatrně s tímto tématem zacházet, aby to eh, všechno ne zašlo do míry, která by mohla připomínat eh, i komunistickou éru. Dokument ukazuje, že pozměňovací návrhy týkající se genderového mainstreamingu nejsou příliš úspěšné. Většina z nich eh, spočívá v tom, že se pouze do textu přidávalo slovo ženy nebo ženské a tak dále. Podle průzkumu z roku 2014 se také ukazuje, že tady neexistuje žádná souvislost mezi počtem žen které jsou ve vedení výboru s dalšími aspekty rovnosti mezi pohlavími. Myslím si, že bychom se eh, spíše než takto obecnými formulacemi měli zabývat konkrétními eh, návrhy. Pokud v některých výborech eh, je nepoměr mezi počtem žen a mužů, tak to nemá nějaký zásadnější vliv. Na výboru NV je například 50% eh, žen. Ale neprojevuje se to v počtu předkládaných pozměňovacích návrhů, nebo zpráv, nebo stanovisek. Velmi často v návrhu textu se volá po poměrném zastoupení žen, o vyváženém počtu žen v těch eh, rozhodovacích eh, grémií. Eh, podívejte se například na náš výbor, je tady pouze 8 mužů z celkového počtu členů. A my rozhodně nechceme žádat paritu, protože si myslím, že každý poslanec se rozhodne pracovat ve výboru podle svého zájmu. Práce našeho výboru se kolikrát velmi liší od reality, od eh, reálného života mužů a žen. A já bych byla pro jinou strategii. Měli bychom se snažit zlepšit postavení žen. Na našem výboru eh, většinou eh, texty zpráv předkládají eh, ženy a myslím, že to samo o sobě by mohlo postavení že zlepšit. Yo creo que en esta comisión y, en este parlamento, eh... Když se podíváme na Evropský parlament, tak eh, já si myslím, že tady obecně eh, se všichni kolegové vnímají s respektem. Nicméně v jakékoliv demokracii najdete politické rozdíly a Eh, rozdílná stanoviska, která může kdokoliv vyjádřit, ale potom také existuje nějaký většinový názor, eh, který je eh, převládne. Děkuji. Možná, že abych řekla něco v úplně opačném smyslu, než co jsme právě slyšeli, tak já se chci vyjádřit k pozměňovacím návrhům 5 a 6 a chci obecně přivítat to, že eh, byly eh, předloženy návrhy týkající se toho genderového rozpočtování. Jsou to právě tato praktická řešení, která by mohla eh, vést k nějakým výsledkům, protože by se změřilo, jak na tom ženy jsou před a po provedení, před přijetím toho rozpočtu a po, té, co je proveden a s tím, že bychom mohli měřit ty konkrétní výsledky. Muchas gracias, señora Moody. Tiene la palabra señora Head. Tak så mycket. Děkuji. Já jsem ani eh, vystoupit nechtěla, ale chci říci, že jsem poslankyně už 12 let, takže jsem schopná vnímat to, jak moc se parlament zabývá otázkou rovnosti pohlaví, čím dál tím více je žen ve vedoucích pozicích, jsou čím dál tím aktivnější. Ale rozhodně se to netýká jenom našeho výboru a podívejme se také na Lisabonskou eh, smlouvu a na možnosti, kterou, které nám dává je eh, potřeba usilovat o rovnost pohlaví, protože ji pořád nemáme obecně ve společnosti. A to by se mělo, nebo tato úsilí by se mělo vyvíjet na všech výborech Evropského parlamentu. Měli bychom mít síť eh, lidí, kteří by na to měli eh, dolížet nebo usilovat ve všech výborech, ale hlavně by to měli být i muži, vždycky, když se bavíme o rovnosti pohlaví, tak eh, se tím zabývají pouze ženy a podívejte se, kolik je tady mužů teď v, té, v tomto sále. A nikdy eh, nebudeme úspěšní, pokud nepřesvědčíme muže o tom, že je to práce, která má smysl. A že z toho eh, můžou mít prospěch všichni, nejen ženy, ale i muži a jsem trochu prostovaná z toho, že ten vývoj je tak pomalý. Děkuji. Chtěl bych poděkovat Angelice eh, Mlinár, aby eh, uzavřela tuto diskuzi. Eh, děkuji. Já bych chtěla poděkovat za vaši podporu, za tu chválu a doufám, že mm, mm, se to projeví také zítra při hlasování na výboru a potom na plenárním zasedání. Thank you. Voilà, merci. Donc ce point est clôturé. Děkuji, takže končíme tento bod a přecházíme k bodu číslo 8. A já chci hned dát slovo Michále Šojdrové. Merci, madame présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla prezentovat svoje stanovisko pokud jde o e, rovnost pohlaví zaměstnání, ráda bych v této souvislosti zdůraznila, že ženy v Evropě stále čelí diskriminaci na trhu práce. Právě ženy nesou primární zodpovědnost za výchovu dětí, za chod domácnosti a tyto jejich povinnosti, tato jejich zodpovědnost přímo ovlivňuje jejich profesní život, jejich kariéru a negativně to ovlivňuje jejich postavení na trhu práce a finanční podmínky. E, Evropské členské státy Evropské unie e, se snažily e, tedy přinět směrnici a uvést ji do národní legislativy. Nicméně to nestačí. Je tu problém s vhodnými definicemi, jsou tu mezery v legislativě také jsou, je, nedochází k dostatečnému sběru dat a ženy si nejsou svých práv vědomy. A právě proto by členské státy měly posílit svoje orgány, které se zabývají rovnosti pohlaví, pohlaví a e, více se stavět proti diskriminaci. Rovné zacházení s muži a ženami, to je pro nás klíčová hodnota a měli bychom ji vynucovat, především pokud jde o rozdíly v platech a v důchodech mezi ženami a muži. Velmi se těším na spolupráci se stínovými zpravodaji a velmi ráda do svého návrhu zapracuji vaše pozměňovací návrhy. Děkuji, Děkuji hned dám slovo Evelyn Degnerové. Děkuji. Mně vlastně nezbývá, eh, než paní zpravodajce poděkovat, hovořit pozitivně. Děkuji za skvělou práci, kterou jste doposud odvedla. Ráda bych připomněla především to, že se mi velmi líbí vaš, vaše uh, informace o tom, že ve členských státech často dochází k vícečetnému uh, diskriminování. a že taky je tu rozdíl v platech. Pokud jde o směrnici o e, rovných šancích z roku 2006, o rovném postavení mezi muži a ženami, tak i to e, musíme vzít v potaz. E, týká se to zprávy Ani Záborské. Neustále tu máme na stole zajímavé věci, díváme se na práci, kterou jsme dělali v minulosti a zjistíme, že tady ještě máme nějaké nesplněné úkoly eh, že ne všechno bylo eh, uvedeno do praxe. Já bych se vrátila ještě k tomu tématu, které tu bylo před chvílí, gender budgeting, to znamená rozpočtování za zohlednění rovnosti pohlaví. To je téma, které se neustále opakuje a pokud se podívám na příklady toho, kdy eh, ten genderový budgeting má velmi dobré dopady, tak eh, je to velmi překvapivé. Pojďme se podívat například na eh, dopady krize. V roce 2008 se zavedla ta takzvaná zkrácená práce a můžeme říci, že to byla opatření, která byla velmi důležitá a která tedy čelila ehm, dopadům krize, především na muže, nicméně ty dopady na ženy by byly ještě horší a pokud bychom do toho zahrnuli genderové rozpočtování, tak bychom byli schopni, schopni eh, přijmout mnohem více opatření. To znamená, že to je důležitá věc a Eh, kromě toho jsem ráda, že ve zprávě byla zmíněna ještě jedna věc, a sice, že právní eh, předpisy samotné rovné postavení nevytvoří, že vždycky potřebujeme ještě politická opatření a že je tady musíme také realizovat. A v tomto smyslu se velmi těším na naši další spolupráci. Eh, nikdo další, Nikdo další se o slovo nehlásí. Máme tady také zástupce komise. A myslím, že ve stejné době probíhá i debata na pardon, nemáme tady zástupce komise, protože ve stejné době probíhá debata na výboru pro zaměstnanost. Lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů 23. února v 17 hodin. A nyní můžeme přejít k dalšímu bodu, což je prezentace studie o analýze politických stran a vyváženosti pohlaví eh, ve volbách v roce 2014. Myslím, že technicky už jsme připraveni. Paní McCracken má slovo. Děkuji za slovo. Děkuji za příležitost eh, vám představit naši studii, eh, kterou zadal tento výbor Požádali jste nás, abychom se podívali na to, proč je méně eh, žen poslankyň než mužů v Evropském parlamentu, zejména s ohledem na předchozí volby do Evropského parlamentu. Naše studie tedy spočívala v analýze politických stran a nezávislých kandidátů a politik pro genderovou rovnost v Evropském parlamentu. Studovali jsme poslední volby. Já jsem Katie McCracken, eh, ředitelka eh, eh, výzkumného centra, které má sídlo v Londýně. Požádali jste nás, abychom dělali následující věc a cílem studie, cíl studie jsme potom ještě trochu rozvinuli. To znamená, Snažili jsme se pochopit, eh, proč eh, je menší počet žen než mužů v parlamentu a zejména jsme chtěli pochopit eh, dopad jednotlivých volebních systémů v různých členských státech, jaký to mělo dopad na pravděpodobnost toho, že bude žena zvolena. Snažili jsme se zkoumat také, jak fungují nebo nefungují kvóty. Zejména s odkazem na to, jak kvóty souvisí s tím širším volebním rámcem. To znamená, v jednom kontextu kvóty fungují dobře, v jiném naopak ne. Chtěli jsme zjistit, v kterém kontextu fungují a v kterém naopak ne. Chtěli jsme také pochopit, jaký dopad měly kvóty na eh, chování politických stran, ehm, na jejich politiku, na eh, hlavní představitele a tak dále. Jak to má, jaký to má dopad na chování kandidátům. Dále jsme chtěli porozumět v širším slova smyslu, jak stranou poptávky, tak nabídky, jaký to má dopad na ženy poslankyně. Jaká je nabídka žen jako kandidátek do Evropského parlamentu a jaká je po nich poptávka. Stručně něco k metodám, které jsme eh, použili. Prošli jsme různou literaturu, hledali jsme stávající už důkazy k poptávce nabídce eh, žen kandidátek eh, ve volbách. Eh, provedli jsme kvalitativní výzkum v devíti členských státech, konzultovali jsme to jak se zástupci politických stran, tak se europoslanci a také s organizacemi, které zastupují ženy. Šlo o osoby, které zodpovídaly za výběr kandidátů v jednotlivých členských států a kromě toho jsme také hovořili se samotnými europoslankyněmi a kandidátkami do Evropského parlamentu do voleb. Eh, ten výzkum je poměrně eh, originální, původní. My jsme chtěli provést kvantitativní analýzu a snažili jsme se mm, mít širokou databázi eh, žen kandidátek z posledních voleb do parlamentu. Provedli jsme určitou analýzu, kdy jsme zkoumali různé rysy těchto kandidátek. To znamená, zjišťovali jsme, z jaké země jsou, z jaké strany, zda mají otevřený nebo uzavřený eh, kandidátský seznam v případě voleb. Eh, hledali jsme, jaká je agenda dané strany a tak dále. Provedli jsme celou řadu analýz. Prováděli jsme deskriptivní statistiky, to znamená, měli jsme celkový přehled toho, kolik žen kandidátek bylo úspěšných, v jakém typu volebního systému. Potom jsme prováděli také několik regresivních analýz, které vypočítávaly pravděpodobnost toho, že kandidátka bude zvolena. To znamená, eh, zda je pravděpodobnější, že bude zvolen muž nebo žena. A to v závislosti na typu kvót a na typu toho volebního systému, který byl využit. Hmm. Já jsem si jistá, že tento snímek všichni dobře znáte, dal takový stručný přehled eh, voleb z roku 2014. Vidíte, že tam jsou pouze, třeba je pouze dvouprocentní nárůst žen europoslankyň, což je pro mnoho lidí velkým zklamáním. Zjistili jsme, že eh, levicové skupiny a zelení měly největší podíl eh, žen jako europoslankyň a e, levice měla úplně největší e, podíl, e, těsně za nimi byla progresivní aliance sociálistů a demokratů, potom konzervatisté ECR měli nejnižší podíl žen europoslankyní. Vidíte to na grafu, na obrazovce, tam je vidět rozdíl v procentech mezi členskými státy a je tam také srovnání z roku 2009 a 2014. Zde vidíte další graf, Tady máte eh, procenta podle politických eh, frakcí. Výsledky už jsem zmínila. Co jsme zjistili z literatury? Eh, zjistili jsme, že k dispozici je poměrně rozsáhlá literatura k tomuto tématu, která se zabývá tím, proč máme méně žen politik oproti mužům v zastupitelské politice. Mm, a stručně vám řeknu některá ze zjištění. Neexistuje žádné závazné ustanovení na evropské úrovni, které by motivovalo politické strany nebo státy k tomu, aby zaváděly kvóty nebo nějaká jiná pozitivní opatření pro rovnováhu rovnost pohlaví. Věřci hodně hovoří o faktorech na straně poptávky a nabídky, to znamená, co stojí za počtem eh, europoslankyň u eh, nabídky, je to vlastně kolik eh, se objeví kandidátek, kolik žen kandiduje. A sem patří um, například věci jako nedostatečný počet eh, vzorů žen již v politice nebo nedostatečná důvěra, důvěra, uh, eh, sebedůvěra žen v to, že jsou schopny takovou práci odvádět, potom negativní uh, obraz v médiích, které odrazují ženy od toho, aby se zapojovaly do politiky. Takže to jsou faktory, které ovlivňují nabídku, to ochotu žen vstoupit do politiky a kandidovat. Potom na straně poptávky po um, ženách europoslankyních, tak sem patří uh, faktor u uzavřených systémů. Je to tak, že politická strana musí být ochotná je zařadit na kandidátku, protože uh, to je rozhodující faktor potom eh, strana musí být ochotná je eh, zařadit eh, nahoru toho kandidátského seznamu. Potom musí určitým způsobem apelovat přímo na voliče. A to je většinou obtížnější v, ve společnostech, které méně podporují ženy v politice, které mají tradičnější názory. My jsme zkoušeli testovat některé z těchto hypotéz nebo teorií. Eh, vidíte tady tabulku, nebudu procházet úplně všechny řádky. Jde o eh, první eh, dávku dat, které jsme získali. Jde o výsledek deskriptivní analýzy výsledků voleb když se podíváte na ten sloupeček úplně vpravo, tak tam vidíte pravděpodobnost toho, že kandidáti, ženy a muži, to znamená ty, kteří skutečně kandidovali do voleb v roce 2014, tak tam ukazujeme pravděpodobnost žen proti mužům. E, když je to vyšší než jedna, tak je větší pravděpodobnost, že bude zvolena žena, pokud je to méně než jedna, tak je to pravděpodobnější, že zvolen bude muž. Řešili jsme také o to, jak, o jaký systém jde, zda máte eh, uzavřený seznam, otevřený nebo nějaký smíšený model, jaký typ kvót je používán, zda vůbec žádné kvóty nejsou, nebo tam nějaké kvóty jsou. Eh, zda se to týká celé části, celé eh, kandidátky nebo pouze části. Takže je tam celá řada faktorů. Pokud se podíváte na tu zveřejněnou zprávu, tak to je poměrně podrobná. Tady vidíte schrnutí. Jaké jsou přínosy, eh, šance žen, že budou eh, zvoleny, tak vidíte přínosy kvot. tady je celkový obrázek. Vidíte tady různé variace v různých členských státech, jaké dopady měly kvóty. Pokud nebyly využity žádné kvóty, Zjistili jsme, že tady nemá žádné negativní dopady, pokud byly kvóty uplatněny. Takže pokud byly uplatněny kvóty, tak to nemá žádný eh, negativní dopad na zvolení ženy, jestliže už se objevuje na kandidátce. V případě zemí, které používaly eh, systém uzavřených seznamů s výjimkou Francie a Španělska, bylo pravděpodobnější, že žena bude zvolena. Eh, zejména to platilo pro Rumunsko a Slovensko, a to přesto, že měli menší poměr žen na kandidátce. Vede nás to k závěru, že v uzavřených systémech mohou strany podporovat ženy tak, aby kompenzovaly malý počet eh, kandidujících žen, ale přesto všechno eh, mají eh, tyto země menší počet žen europoslankyň. Takže argument spočívá v tom, že ten důvod, proč tyto země mají v konečném důsledku menší počet žen, které byly zvoleny, je dán tím, že měly menší počet kandidujících žen. Potom mm, kvóty, které umožňují rovnost eh, v uzavřeném systému. Je zajímavé, že v případě, že nebyly použity žádné kvóty, tak to vypadá, že bylo pravděpodobnější, že ženy budou zvoleny. Další věc, která je důležitá. Mnozí argumentují tím, my jsme tak eh, argumentovali například v tom kvalitativním výzkumu se zástupci strán a také v diskuzích s europoslanci, Eh, většinou je to vnímáno tak, že ženy možná nebudou populární u voličů. A tohoto argumentu jsme se dotkli také v tom smyslu, že ženám mohou chybět zkušenosti, dostatečné zkušenosti, proto aby se kvalifikovaly a byly zvoleny. Ale zdat vyplývá, že tomu tak není. Eh, z dat vyplývá, že jakmile už ženy dostanou na kandidátku, tak eh, mají stejné šance být zvoleny u voličů a možná dokonce jsou populárnější mezi voliči. Ve smíšených systémech eh, použití kvót vypadá tak, že to má mm, přínosný dopad a v případě, že naopak nebyly použity žádné kvóty, tak ženy měly mnohem menší šance na zvolení než muži. Eh, porovnávali jsme pravděpodobnost jednotlivců, zvolení jednotlivce. Ehm, pozitivní dopad kvót vidíme v otevřených systémech, tam se eh, zvýšila šance na eh, zvolení ženy a to mnohem výrazněji, a což podporuje ten argument, že voliči ženy vnímají pozitivně. Potom regresivní analýza. Snažili jsme se zkoumat vliv dalších faktorů, které mohou ovlivnit šanci eh, ženy na to, že bude zvolena. Řešili jsme celou řadu faktorů, ať už ty ukazatele, o kterých jsem hovořila, a potom také šanci eh, ženy mm, být uvedena na seznamu a pořadí, kde v jakém bude uvedena. Eh, vidíme, že tady je pozitivní liv v otevřených systémech a je to výrazné. To, to, že žena už kandidovala předtím, že už byla poslankyní, tak to mnohem zvyšuje její šance na eh, opětovné zvolení. Potom otevřený nebo uzavřený systém a e, dopad e, kvót na zvolení. Tady vidíme úplně stejné argumenty, ale našli jsme proto ještě další podporu, když jsme k tomu přiřadili další ukazatele. Otevřené systémy, tak regresivní analýza ukázala, že je pravděpodobnější, že budou zvoleny ženy bez ohledu na to, zda tam byly použity kvóty nebo ne při volbě a chtěla bych to ještě jednou zopakovat. Eh, poučení z toho je, že ženy jsou mezi voliči populární. V případě, že mohli voliči eh, vyjádřit preferenci vůči konkrétním kandidátovi, tak bylo pravděpodobnější, že zvolí ženu. Nicméně v mnoha členských státech ženy jednotlivkyně měly větší pravděpodobnost být zvoleny oproti mužům. To nás vede k tomu, že v politických stranách s uzavřenými systémy může být ta, eh, může být ta pravděpodobnost zvolení vyšší než u jiných kandidátů, protože jim poskytnuta podpora. A celkový závěr z tohoto výzkumu je takový, že nízký počet žen v parlamentu je dán z velké míry nízkým početem kandidujících žen. To znamená, jakmile už ženy se dostaly na kandidátku, jakmile kandidovaly, tak jejich šance na zvolení byla velmi dobrá. Závěr je tedy takový, že potřebujeme, aby kandidovalo více žen. Mám-li schrnout některá zjištění naší studie, a zopakuji, že jsme ten výzkum dělali v devíti různých členských státech, také jsme skontaktovali zástupce eh, politických stran, europoslance a zástupce eh, organizací, které zastupují ženy. A celkový přístup eh, nástrojů, jako jsou kvóty, vypadal tak, že panuje názor, že argumentují proti kvótám, protože tvrdí, že eh, vlastně to zvolení si musíte zasloužit a to je jediný faktor, který tam má hrát roli. Ale eh, levicové a zelené strany byly mm, pozitivněji nakloněny kvótám a naopak eh, rezistentní vůči kvótám byly většinou pravicově orientované strany. Nicméně, pokud se podíváme na pravicově zaměřené straty, ne, strany nebo eh, konzervativní, tak se snažili eh, zlepšit eh, genderovou rovnováhu, snažili se motivovat ženy k tomu, aby kandidovali. Ale mm, nechtěli už zavádět žádná konkrétní pozitivní opatření, jako jsou například kvóty. Existuje celá řada přístupů. V některých stranách, jak víte, tak se používají kvóty, v jiné politické strany naopak nepoužívají. Eh, zase se to liší podle zemí, protože v některých zemích mají ženy tak jako tak stejně velkou šanci jako muži, takže tam není zapotřebí kvóty používat. V některých případech, kdy se používají povinné právní kvóty, to znamená strany povinně musí eh, používat na svých kandidátkách kvóty, tak v některých případech eh, se politické strany snaží splnit pouze minimum, tu minimální kvótu a nejdou už nad rámec té povinné kvóty. Jaké jsou strategie pro zlepšení eh, genderové rovnováhy? Je to velice ovlivněno vždy volebním systémem v zemi. Takže to pro nás bylo obtížné z toho vyvodit závěry. Bylo pro nás těžké říci, máme jedno řešení, které by mohli uplatnit všichni pro zlepšení genderové rovnováhy, pokud je o počet eh, europoslanky. Nicméně eh, zazněly určité jasné argumenty, které podporují použití kvót. Mnozí respondenté z organizací zastupující ženy a z nevládních organizací a také někteří zastupitelé politických stran, eh, šlo osoby, které odpovídaly za vypracování nebo navržení kandidátek, tak eh, ti tvrdili, že v uzavřených eh, systémech tzv. zipping je jediná možná metoda, která může zajistit eh, genderovou rovnováhu v politice. I pokud máte rovnováhu na seznamu a pokud volební systém je otevřený, což eh, tvrdili mnohé ženy kandidátky europoslankyně, tak i v takovém případě ženy musí pracovat mnohem tvrději, aby získaly podporu voličů a čelí různým eh, nevýhodám, strukturálním nevýhodám. Eh, jsou to vazby na lokální stranu nebo finanční prostředky na kampaň nebo odpovědnost za děti, péče o děti, která je omezuje časově, což je samozřejmě ovlivňuje potom v, během kampaně a práce přímo na místě. Ehm, ženy často eh, řeší určité problémy v rámci své vlastní strany. Eh, ptají se jich, jak budete zvládat své rodinné povinnosti, eh, což se vůbec neřeší v případě, že kandiduje muž. A panuje obecný trend na nahoru kandidátky dávat ženy, které už byly někdy zvoleny. A to zvyšuje šanci potom dostat se opět eh, do těch předních pozic na kandidátky. Děkuji za slovo. Thank you. Děkuji. A teď eh, můžeme zahájit debatu. Evelyn? Děkuji za to, že jste dnes přišla s touto prezentací. Byla vysice zajímavá, také eh, velmi jasná. Já jsem se dívala na ten přehled z několika zemí. Tady se hovoří také o dopadu eh, těch politických kampaní na rovnováhu mezi pohlavími a když si to člověk takto rychle projde, tak si eh, rychle eh, vystřízlivý. A proto mám na vás následující otázku. Vy jste tady uváděla, že to téma má velmi malou viditelnost eh, v té politické kampani, nebo předvolební kampani. Co doporučujete, abychom se více eh, soustředili v našich eh, politických aktivitách na národní úrovni na toto téma? Asi bych měl zájem o trošku hlubší analýzu. Ano, my jsme shledali, že viditelnost na té celoevropské úrovni je nízká. Ta kampaň za 50% podíl žen eh, byla trochu vidět, ale nemělo to velký dopad na to, jak politické strany potom k tomu přistoupily. Ale je možné, že na evropské úrovni možná prostřednictvím eh, jednotlivých politických skupin by ty národní politické strany mohly eh, dělat více a více přemýšlet o tom, jak přistoupit k té otázce rovnováhy mezi pohlavími, ale v podstatě to rozhodnutí se potom přijímá na národní úrovni těch politických stran a velmi těžko se ovlivňuje rozhodnutí politických stran, jak určitě všichni víte. Nejsou tady nějaké páky, které by usnadnily eh, eh, přijetí těch rozhodnutí. Takže já bych eh, navrhovala, abyste se v rámci politických skupin tady v parlamentu Eh, snažili dohodnout na tom, co by mohlo prospět a jak by k tomu měly ty národní strany přistupovat. A co jsem asi ještě také měla říci, je, že ta kampaň za 50% podíl nebyla dostatečně financovaná, neměla dostatek zdrojů, takže toho dělala relativně málo. A víte také, že tím, jak se blíží datum voleb, tak eh, je velmi těžké protlačit jakékoliv téma do médií a bylo to pro ně příliš náročné. A my si myslíme, že i to načasování mělo být eh, dřívější, ještě předtím, než někdo vůbec začne o volbách mluvit, tak už by ta debata měla probíhat, aby se to potom mohlo promítnout do eh, vytváření kandidátek. Thank you. Děkuji. Eh, ta prezentace byla nesmírně zajímavá a hodně věcí, ze kterých se můžeme poučit, ale já bych se ještě chtěla eh, věnovat jedné věci, kterou vy jste sice nezmiňovala. Já jsem se tím zabývala dlouhá léta, takže eh, znám už všechny ty argumenty, které s tím souvisejí, ale jedna z věcí, která eh, poměrně je evidentní na národní úrovni, je že čím méně prestižněji je vnímaná daná instituce, tím méně žen je tam zvoleno. A je vidět, že tady parlament máme asi 35% eh, eh, zastoupení žen. V některých evropských zemích je ten podíl žen ale v parlamentech eh, vyšší. V britském parlamentu naopak je to ale jenom 20%. Mě by zajímalo, jestli jste tady také zhledala takovou korelaci protože to má potom vliv na to, jak to řešit. A já si myslím, že to není úplně náhoda, že Británii vzhledem k tomu, eh, jak Britové vnímají Evropskou unii, ale to se nepromítá do Národního parlamentu a mě by zajímalo, jestli tak eh, podobně i jinde, nebo jestli jste se tím zabývali. Myslím si, že by stálo za to ehm, to vědět přesně. Ano, my jsme to také zhledli, že to asi není až tak žádoucí eh, být zvolený do Evropského parlamentu v porovnání s tím Národním parlamentem s výjimkou Malty, kde eh, to bylo velmi žádaným přáním nebo velmi žádané poslanecké místo a tam eh, Malťané mají vysoký počet z toho relativně malého počtu maltských poslanců. Ale obecně to není vnímáno jako až tak prestižní a potom ty bariéry, vstupu nejsou až tak vysoké pro ženy. Ale nevím, co udělat pro to, aby ta instituce byla vnímána jako prestižnější a důležitější. To, eh, na to nedokážu odpovědět. Claire Modis. Děkuji. Eh, já jsem z liberistické strany. Jak uh, eh, už říkala Mary, tak to je téma, mm, které nám hodně leží na srdci. My jsme chtěli, aby eh, mezi námi bylo 50% zastoupení žen. Bohužel to tak neplatí pro britské instituce. Nám, eh, my jsme měli dvojí cíl v rámci té kampaně. Já jsem si ještě neměl příležitost přečíst celou vaši prezentaci a e, zabývat se tím budu, ale zajímalo by mě, jestli jste zkoumali, e, jakým způsobem se do volby evropských poslanců projel, projevil systém volby e, v tom členském státě a jestli tady byla nějaká související, související zastoupení mezi těmi poslanci, kteří jsou voleni na národní nebo na regionální úrovni v tom daném členském státě. A druhá věc, a v tom s vámi naprosto souhlasím ohledně té kampaně za 50% eh, zastupení žen, eh, to bylo zahájeno příliš brzy, nebo příliš pozdě tedy, příliš eh, pozdní době před volbami. A ten hlavní argument byl, že by se mělo volit 50% žen do parlamentu, vzhledem tomu, že přece 50% populace. A šlo o to, aby to nebyl pouze ten systém zipování, střídání eh, ženských a mužských kandidátů, ale aby se to týkalo i těch nejvyšších míst na kandidáce. Eh, je moc hezké, že žena je třeba na druhém místě kandidátky, ale neprojeví se to, pokud je zvolen pouze jeden, eh, ten nejvýše navržený kandidát. A máte pravdu také v tom, že ta kampaň neměla dost zdrojů, ale je potřeba eh, vytvořit proto i nějaký strukturální rámec. Ano, teď eh, přemýšlím o tom, jak to funguje v Británii. To, co nám bylo řečeno, co musí kandidátky všechno splnit, aby byly eh, vybrány na kandidátku, to je velmi náročné. Ano, je to obtížné stát se kandidátem v jakékoliv zemi, Eh, musíte tomu věnovat hodně peněz, hodně času, abyste potom mohli vést předvolební kampaň a přitom ta šance na zvolení je relativně malá, takže eh, těžko se přesvědčují vůbec kandidáti, aby eh, se do toho pustili. Ale to, co jste říkala potom, to jsme neskoumali, to, jaká je tady korelace mezi tou, tím zastoupením na národní a na evropské úrovni, ale obecně bych souhlasila s paní Hannibal v tom, že je vyšší počet evropských poslankyň než eh, na, národních poslankyň. Paní Šedrová? Hmm. Merci pour votre... Děkuji za e, vaši prezentaci, byla velmi zajímavá. Já myslím, že všichni chápeme dobře, že kvóty mohou přispět k rovnosti Eh, mezi pohlavími v těch volbách a k jejich úspěchu při eh, volbě. Tomu já rozumím, ale možná, že to může fungovat relativně rychle, ale nemyslím si, že je to dlouhodobě udržitelné. Já bych byla pro to, abychom podporovali ženy v politice, i v naší straně jsem například vytvořila jakési hnutí žen, nebo hnutí za to, aby eh, ženy se více účastnily politiky a měly větší zastoupení, ale nejsem pro kvóty, eh, proto aby byly zákonem eh, dané ty kvóty. Ale jsem proto, aby samotné strany se dohodly a měli svůj systém eh, kvot. Neměla jsem eh, čas se věnovat eh, té vaší prezentaci, ale zajímalo by mě, jestli rozlišujete kvóty, které jsou zákonem dané a kvóty, které interně přijímají strany samotné, například v Německu nebo na Slovensku, jestli se nepletu, mají některé politické strany svůj vlastní systém kvót. Já myslím, že tam to je přirozená reakce těch stran, jak e, například i zvýšit účast e, žen e, ve volbách. Že čím dál tím více politické strany přirozeným způsobem se snaží začlenovat ženy na své kandidátky, aspoň tak, jak to vnímám já. Okay. I'm not sure I got all of that. <laughs> I'm sorry. Um, I'm not sure I got all of that. Nevím, jestli eh, jsem to všechno úplně dokázala sledovat, ale mám se teď vyjádřit k, k tomu rozdílu mezi eh, zákonem eh, daným kvótám a kvótami, které mají politické strany. Ano, my jsme se tím zabývali, ale nenašli jsme, nebo nesledali jsme, že tady je nějaký vliv, nebo že v jednom případě by to bylo úspěšnější, nebo jinak. Ale Shledali jsme, že kvóty někdy fungují tak, že pokud jsou povinné, tak eh, některé politické strany pak jenom se snaží naplnit to minimum, které jim eh, zákon předpisuje, ale eh, ne víc. Ale samozřejmě, že ty kvóty, které mají své ty strany samotné, tak mohou být stejně efektivní jako ty zákonem dané. Já bych měla také dvě otázky, eh, to je trochu spojené s tím, s těmi interními a těmi zákonem danými kvotami. Mě by zajímalo, jaký je profil těch kandidátek nebo jaký je, jaké pozadí, protože vy jste říkala, že eh, někdy ty ženy z toho nemají až takový velký prospěch, protože ty strany je v tom nepodporují. V té kandidatuře eh, vidíte tady nějakou souvislost mezi Eh, tím, co ta žena má za sebou, jestli je dlouholetou členkou strany, jestli byla předtím už zvolena a eh, ženou, která přichází eh, z vnějšku nebo má trochu jiný profil. A potom by mě zajímalo, jestli se dívali na tu problematiku globálních kandidátek na to, jestli ženy jsou zvoleny, jestli jsou prospěšnější pro ženy nebo ne a jestli je více mají ty strany, které více věří tomu, že ženy by měly být zastoupeny v politice více. A poslední otázka. Analyzovali jste eh, šance kandidáte, která byla zvolena v roce 2009 a znovu kandidovala v roce 2014 a měla už tedy za sebou nějakou politickou kariéru myslím si, že ta pravděpodobnost eh, je potom vyšší v případě, že už mají za sebou nějakou politickou funkci a kariéru? To, jestli ta, eh, ta stranická struktura eh, je proto prospěšná, to se obtížně měří, ale my jsme to zkoumali prostřednictvím eh, postavení žen na, nebo to místo na té, té eh, kandidátky na mm, eh, seznamu. A že samozřejmě čím výše je umístěná, tím větší dopad to má potom na úspěšnost. A to platí pro ostatní kandidáty. A není to jenom na jednou z těch nejvyšších míst, ale na tom nejvyšším místě samozřejmě. té, v té kvalitativní části našeho výzkumu, kdy jsme hovořili eh, s kandidáty a eh, představiteli stran o tom, že někteří kandidáti eh, znovu kandidují, protože jsou známí, už mají za sebou kus práce a ti jsou tam tedy trochu um, nuceně eh, umístěni na tu kandidátku v neprospěch jiných, eh, včetně žen, které měly pocit, že eh, to hodně pro tu stranu udělali, vedli svou kampaň a tak dále. Ale je samozřejmé, že cíl strany je mít co nejvíce zastoupení nebo co nejvíce poslanců, takže je asi evidentní, že na tu kandidátku Eh, dají přednost někomu, kdo má největší pravděpodobnost být zvolen. Dále, někteří kandidáti, kteří jsou tam takto nuceně nebo ze zhora umístěváni, eh, tak eh, možná, že v jejich případě je to odměna za lojalitu. Možná, že to není ta nejlepší osoba, která má nejlepší šanci na zvolení. Asi je možná obojí interpretace. Asi těžko se to posuzuje, jakým způsobem bychom se na to měli dívat ale podle našich dat eh, vychází najevo, že pokud už je nějaká žena zvolená, tak je populárnější než eh, muži, podle těch důkazů, u voličů tedy. Ale souvisí s tím také celá řada faktorů, není eh, možné to brát na, úplně doslova, ale jsou tady určitá data, která ukazují na to, že ženy čelí více omezením eh, ve volbách. A to je možná dobrý protiargument pro ty, kteří říkají, ano, my chceme prostě získat co největší počet voličů a je nám jedno, eh, jakého pohlaví ten kandidát bude. A pak se se ptala na to, jestli stávající kandidátka měla větší šance na zvolení, nebo její zkušenost, předchozí zkušenost v politice, zvyšuje i pravděpodobnost na opětovné na zvolení. Ano, pokud už tu ten poslanecký mandát eh, měla, tak eh, ta pravděpodobnost je vyšší, ale to platí i pro muže. Já bych se vás chtěl zeptat na ty uzavřené kandidátky, což máme my. A tam eh, řada z těch faktorů se vlastně neprojeví, protože pokud někdo hlasuje pro stranu, tak jestli tam nějaký kandidát je nebo není, tak to nic neovlivní, protože ten volič hlasuje pro danou stranu. A tak to Eh, platí v našem případě. Vy jste říkala, že mm, to upřednostňuje ženy nebo zvýhodňuje ženy, ale já si nemyslím, že to je vlastně dobrý eh, volební systém, který eh, ty kandidátky uzavírá a nejde s nimi potom manipulovat. Myslím, že to není úplně evidentní, ty výsledky to nenaznačují. A teď se to netýká z toho vašeho výzkumu, ale naším největším problémem je, jak eh, najít nějaký demokratický eh, systém, jak eh, to dělat, aby to nebyly ty uzavřené kandidátky. A jak to udělat způsobem, který by se potom projevil na vyšším počtu žen. A o to jde nejvíc. Kvóty. Ano, mohou fungovat, ale je potřeba udělat ještě řadu dalších věcí, aby fungovat mohly. Eh, Liberecká strana například má takový užší seznam ženských kandidátek pro eh, každé volby, tak tomu nebylo vždy. Ale nevybírali se jiné ženy než ty, které byly na tom eh, seznamu. Takže v podstatě tady fungovalo to, že libristé eh, se drželi toho povinného minima. Eh, funguje to, když ta vaše kvota je 50%, ale pokud ta kvota je nižší, tak to nefunguje. A já eh, proto mám důkazy, které naznačují, že je tady tendence ano dělat to nezbytné minimum a rozhodně ani o nic víc. A to bychom měli sledovat. Ano, já s tím také souhlasím. A pokud máte takový systém, tak se potom musíte postarat o to, aby ten, to minimum bylo 50%. Eh, Děkuji. Myslím, že můžeme tuto debatu uzavřít. Ta eh, studie je k dispozici a je možné ji sdílet. Eh, děkuji vám. Okay. On peut